a techniky. Prego l'onorevole Cofferati. Prosím, pane Cofferati. To stesso problema, tentýž problém, nefunguje mi hlasovací zařízení. Zaregistrujte prosím můj hlasování. Předsedající, eh, Technické, mm, technické oddělení se bude zabývat vyřešením tohoto problému. A nyní budeme hlasovat o zprávě paní Tykou. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Brazílií o některých aspektech leteckých služeb. Budeme hlasovat o této zprávě, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Zpráva Vandenkamp. Budeme hlasovat stejným postupem zprávy Vandenkamp o dohodě mezi Evropským společenstvím, Islandem, Norskem, Švýcarskem a Lechtenštejnskem. je pro, proti, zdrželi se, přijata. Zpráva Coelho podle stejného postupu o přistoupení Lichtensteinska k dohodě mezi EU e a Švýcarskou konfederací. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijata. Na pořadu jednání je hlasování podle stejného postupu pana Holmajera o přistoupení eh, Lichtensteinského knížecí dohodě eh, se a Švýcarskou konfederací o azylu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Budeme hlasovat stejným postupem o zprávě paní Makovej ohledně zrušení vízové povinnosti pro krátké pobyty pro držitele běžných cestovních pasů z Brazílii. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Na pořadu jednání je hlasování stejným postupem o zprávě paní Enču eh, ohledně zrušení víze povinnosti eh, pro krátkové pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních eh, pasů z Brazílie. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijata. Budeme hlasovat stejným postupem o zprávě paní Gebhardt, provádění směrnice o službách. Budeme hlasovat o této zprávě, kde pro, proti, zdrželi se, přijata. Na pořadu jednání je zpráva o právech cestujících v autobusové a autokorové dopravě. Pan Kančan je zpravodajem. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. La relazione è approvata. Zpráva je přijata. Blahopřeji zpravodaji. Prosím. Paní předsedkyně, Moje hlasovací zařízení nefunguje. Bene, ne prendiamo nota. Bereme to na vědomí a posílám vám technika. Na pořadu jednání je hlasování. Pane Alfano, prosím. Paní Alfano. Já jsem musela na výboru zapomenout eh, hlasovací kartičku včera, proto bych byla ráda, abyste ní zaregistrovali, že já jsem se zdržela ohledně eh, zprávy pana Kančana. Dobře. Eh, budeme hlasovat o zprávě pana Kalanena o výkonnostních emisních normách pro nová lehká užitková vozidla. Budeme hlasovat o bloku číslo jedna, je to oddělené hlasování. Nejdříve o první části hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování o prvním bloku. Uzavírám hlasování. Je přijata první část, druhá část. Zahajuji hlasování o druhé části. Končím hlasování. Přijata třetí část. Zahajuji hlasování. Je stále otevřené hlasování, nyní je končím. A je přijata. Budeme hlasovat O takto pozměněném návrhu výboru hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schválena. Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Jmenovité hlasování opět. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zpráva je přijata a já blahopřeji panu zpravodaji. Na pořadu jednání je hlasování o zprávě pana Léneho o posílené spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zpráva je přijata. Na pořadu jednání je hlasování o zprávě pana Beleta o radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv. Pan Silvestr žádá o slovo. Děkuji. Paní předsedající, já jsem hlasoval omylem pro, ale u zprávy pana Leného jsem chtěl hlasovat proti, proto vás žádám, abyste toto přijali na vědomí. Eh, předsedající, ano, tak to bude zaznamenáno. A nyní eh, budeme hlasovat. Ještě pan Pitela, prosím. Chtěl jsem sdělit, že jsem omylem hlasoval pro, ale chtěl jsem se zdržet. E... Prego, Presidente. Prego. Sì? Errore la votazione. Já jsem se také spletl, hlasoval jsem proti, chtěl jsem hlasovat proti. A hlasoval jsem omylem pro. Prego, prezidente Aguiar. Sí, señora, señora presidenta paní předsedající. Hlasování bylo eh, bezprostředně následující za předchozím, tak i já bych chtěl oznámit, že jsem chtěl hlasovat proti. Chtěl bych, aby to bylo zaregistrováno. A kromě toho bych chtěl upozornit plenární sál a poslance, a Evropský parlament na to, že tento návrh nařízení na evropský eh, patent je nyní pozastaven kvůli eh, soudnímu dvoru, který se sejde až 8. března. Chtěl bych proto navrhnout, abychom hlasování o evropském patentu odložili, dokud zde nebude rozhodnutí soudního dvora. Jedná se o uspořádání jazykového režimu. Pane eh, Silvestr, si můžeme tedy pokročit k hlasování o zprávě pana Beleta. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1. Kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce. Kdo je proti? Zdrželi se. Musíme to ověřit elektronicky, protože nebylo dobře vidět vaše ruce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. je zamítnut. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pak tu je 30 pozměňovacích návrhů od výboru pro eh, průmysl. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijaty. Pan Bele navrhuje ústní pozměňovací návrh? Ne, e, odpadá. Navrhuje tento ústní pozměňovací návrh. A to k pozměňovacím návrhu 33. Máte slovo, pane Belete. Thanks, uh... Děkuji vám, paní předsedkyně. Jde o ústní pozměňovací návrh o kompenzacích farmářů. E, zní takto. Komise předloží do března 2012 zprávu Evropskému parlamentu a radě o vhodnosti mechanismu kompenzací pro farmáře, jejichž potraviny byly kontaminovány nad maximální dovolenou úroveň a nemohou tedy být umístěny na trh. Tento mechanismus musí být založen na principu eh, platí, kdo eh, způsobí eh, znečištění. Je to e, společný návrh pěti skupin. Děkuji. Staví se někdo proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak. Proto budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. A 33 pro, proti, zdrželi se, přijat. Hlasovat budeme o návrhu výboru, tak jak byl pozměněn, budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva byla přijata. Hlasovat budeme o návrhu legislativního usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Celá zpráva je schválena, blahopřeji zpravodaji. A nyní bude následovat vysvětlení hlasování.